Signor Presidente. Non c'è bisogno di microfono. Non c'è bisogno. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Vážené kolegyně a kolegové, můžeme pokračovat v zasedání. Zápis z úterního zasedání už byl distribuován. Máte nějaké výhrady? Pokud nemáte výhrady, Zápis je schválen. Podle pořadu jednání bude následovat prohlášení Rady a komise o SWIFTu. V zápětí tedy předám slovo panu Lópezovi Garrido, který zde bude zastupovat radu. Prosím, máte slovo. Molte grazie, signor presidente. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, paní komisařko Valstromová. 24. března, tedy minulý měsíc, komise schválila doporučení pro radu, aby se eh, mohlo zahájit jednání mezi EU a USA a poté, aby bylo možné eh, dojít k dohodě o poskytování finančních údajů eh, Ministerstvu financí USA v rámci boje proti terorismu. Doporučení eh, bylo okamžitě předloženo zpravodajkyni a také některým eh, poslancům eh, Evropského parlamentu a samozřejmě bylo také předáno Radě EU. Rada EU je přesvědčena, že je potřebné takovýto, takovouto dohodu sjednat a uzavřít a Rada plně podporuje doporučení komise, aby bylo možné sledovat finanční toky v rámci boje proti terorismu. V rámci Koreperu se eh, prostudoval návrh komise a v principu by eh, se to mělo schválit na příštím zasedání rady, tedy mělo by se schválit, mělo by se schválit toto doporučení komise. A můžeme předpokládat, že je zde pozitivní přístup k tomuto návrhu. Samozřejmě, že budeme brát také v úvahu postoj eh, Evropského parlamentu a budeme i taktéž brát v úvahu i názory, které zazní dnes při této rozpravě v rámci zasedání Evropského parlamentu v tomto sále. Rada souhlasí s Evropským parlamentem s tím, že budoucí dohoda, takzvaná dohoda SWIFT, by měla obsahovat dostatek pojistek a dostatek záruk Rada souhlasí eh, s tou citlivostí, kterou projevuje Evropský parlament k této otázce, neboť je v každém případě nutné eh, respektovat eh, listinu základních práv evropských občanů, zejména článek 8, respektovat Lisabonskou smlouvu a respektovat Evropskou úmluvu o lidských právech a tím pádem také respektovat základní eh, principy eh, zmíněných všech dokumentů v rámci předávání eh, těchto údajů. Konkrétně je třeba respektovat právo osoby, o jejíž se údaje předávají, například právo na přístup k informacím a právo na opravu v daných údajích. To všechno musí probíhat naprosto bez diskriminace. Eh, evropští občané, jinými slovy, musí mít stejné zacházení, jaké zacházení mají eh, američtí občané ze strany amerických orgánů. Eh, my se také musíme dohodnout na délce trvání této dohody, která se uzavře. Asi by to mělo být na pět let. A my si myslíme, že když americké orgány Eh, se domnívají, že tady jsou určité údaje, které by mohly pomoci eh, dalším státům v boji proti terorismu, pak se takovéto údaje mohou použít. Eh, to je totež, co umožňuje také evropská legislativa. Evropská legislativa v podobných podmínkách umožňuje, aby členské státy předaly dalším státům takové údaje, jestliže je to užitečné pro boj proti terorismu. Tady je tedy otázka předávání údajů eh, v tom širším slova smyslu, nikoli pouze těch eh, konkrétních případů, kde se dá očekávat eh, určité určitý podezřelý obsah. A také jde o otázky účinnosti v mnoha eh, případech je zapotřebí mít určitý počet údajů, ze kterých se potom eh, excerpcí eh, vy, vyberou informace, které jsou důležité pro boj proti terorismu. V každém případě by tady mělo být maximální omezení, maximální konkrétní cíl, což znamená samozřejmě boj proti konkrétním teroristickým čilům to také odůvodňuje existenci takovýchto dohod a smluv. Stojíme tedy před návrhem, který nám činí komise. Je to podrobný návrh, myslím, že je to dobrý návrh, který zaručuje základní práva osob, bere v úvahu účinnost dohody a bere v úvahu princip reciprocity i proporcionality při předávání údajů a to se také objevuje eh, v mm, návrhu eh, komise, že by tady mohl být, mohla být také kontrola ze strany Evropského parlamentu. Tedy toto všechno jsou body, které by se měly náležitě při dojednávání smlouvy eh, zohlednit, podobně jako i účinnost dané dohody. Evropský parlament se domnívá, že E, i samozřejmě Evropský parlament musí být zaangažován do e, jednání o této smlouvy, že musí dostávat všechny příslušné informace a e, komise jakožto vyjednávač dohody bude v jednotlivých etapách vyjednávání všechny tyto informace předávat. Rada to mu rozumí také tak, že je tady potřeba pro Evropský parlament být náležitě informován, neboť bude zapotřebí získat souhlas eh, Evropského parlamentu. A chtěl bych ještě říci, že eh, v březnu se také rada zavázala, že vyjedná meziinstitucionální dohodu s Evropským parlamentem o této otázce. A myslím si, že dnešním dnem také naplňujeme tento náš závazek. Děkuji. Děkuji vám, pane López Garrigo. Nyní předávám slovo paní komisařce Cecílii Malström, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené poslankyně a poslanci, pane zástupce rady, Předávání údajů důležité v boji proti eh, terorismu. Víme, že to bylo užitečné k tomu, abychom v Evropě předešli eh, útokům například na Hysel v roce 2006 eh, s těmi tekutými výbušninami. Je to důležité tedy nejen pro Spojené státy, ale i pro Evropu. Nedávno jsem hovořila s panem Napolitánem a hovořili jsme o této myšlence. Američané si uvědomují, že zapotřebí reformovat dočasnou smlouvu, ale také v nich zbuzuje eh, obavu to, že by nebyly, nebyla vodítka vedoucí k teroristům. Je tedy třeba zajistit tuto, eh, tento bezpečnostní nedostatek a zároveň je třeba zajistit dostatečnou úroveň zabezpečení údajů. Když jsme o tomto od té doby, co jsme o tom hovořili posledně, komise začala pracovat na novém eh, mandátu pro eh, novou eh, dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Je to vyrovnaná dohoda, vyvážená, ale ambiciozní. Zabývá se základním právem na ochranu údajů na základě usnesení Evropského parlamentu ze září a loňského roku a února tohoto roku. Chci poděkovat paní zpravodajce Hennes Plešert k vynikající konstruktivní spolupráci. Komise se snažila s ní spolupracovat a děkujeme také spoluspravodajům a stínovým spravodajům. Také jsem vděčná předsednické zemi za práci na radě. A bylo zapotřebí, abychom tedy zohlednili obavy vyjadřené Evropským parlamentem. Zpracovávání údajů bude možné jen za účelem boje proti terorismu jen na základě soudního rozhodnutí. Třetí strany nebudou mít přístup eh, k eh, hromadným údajům. Bude to také, otáz, bude to také vzájemnost. Eh, údaje SEPA budou vyloučeny a zabývali jsme se otázkou náhrady škod a možné odvolání k soudu na nediskriminačním základě. Evropský parlament eh, bude trvale informován o dalším pokroku ve vyjednávání. Chceme do konce podepsat tuto dohodu tak, aby Evropský parlament mohl v červenci o tom hlasovat. Co se týče hromadného převádění údajů. Já vím, že to zbuzuje obavy v Evropském parlamentu, ale také vím, že chápete, že bez hromadného předávání eh, údajů by nebyla tato dohoda. Nicméně je třeba zajistit eh, taková opatření, aby žád, k žádným údajům eh, neměl nikdo přístup, pokud nebude k tomu nějaký konkrétní důvod, například, že nějaký člověk konkrétní je buď podezříván z financování terorismu nebo že sám je terorista. Samozřejmě, že předávání hromadných údajů je, eh, je složitou otázkou. Ale musíme také být realističtí. Nám se podařilo eh, zásadně snížit už eh, objem dat, které se požadovaly. Je tu také právní povinnost pro Spojené státy, aby umožnili evropským orgánům, aby také mohli podnikat šetření eh, z, na základě údajů získaných ve Spojených státech eh, při boji proti teroristům. Američané by proto měli být nápomocní a spolupracovat s námi. Komise eh, chce nadále vést diskuzi o těchto bodech s členskými státy. Mandát se má vztahovat na pětileté období uchovávání údajů. Pět let, myslím, že je i hranice pro eh, finanční údaje, které, na které se vztahuje legislativa eh, v boji proti eh, praní špinavých peněz v Evropě. A do konce týdna bychom měli dojít tedy k dohodě na radě. Tato dohoda nová podle mne je zásadním zlepšením. Evropská komise brala v úvahu obavy Evropského parlamentu a zpravodajky a Samozřejmě musíme prodiskutovat ještě eh, v rámci interních dohod eh, v, eh, v Evropské unii možnost dalšího dvojsestného vyjednávání o této dohodě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko. Slovo má pan Busutil, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. První, co je třeba prohlásit ze strany parlamentu, je, že Evropský parlament si přeje mít dohodu. Samozřejmě, že si nepřeje dohodu za každou cenu. A ďábel spočívá v detailech. O tom bychom právě dnes měli hovořit zde v Evropském parlamentu. Po únorovém hlasování zde byly eh, dvě jasná ponaučení. Za prvé, Evropský parlament má nové pravomoci, jasné pravomoci, má tedy své slovo a chce vykonávat své pravomoci a bude tak činit konstruktivně a zodpovědně. Nicméně své pravomoci vykonávat bude. Druhým ponaučením je, že první dohoda nebyla dostatečně dobrá a bylo zapotřebí ji zlepšit. Velice vítám ochotu komise přijít eh, s tímto mandátem, co možná nejdříve po hlasování, které proběhlo v únoru. A také mne těší, že tento mandát eh, bude tedy schválen co možná nejdříve Evropskou radou. Ehm, jak už jsem říkal, Evropský parlament si přeje dohodu a detaily toho, co bychom si přáli najít eh, v dohodě, jsme napsali do usnesení Toto usnesení mělo širokou podporu Evropského parlamentu, zejména eh, vedoucích politických skupin. Nyní k těm hromadným údajům. To je pro nás velká otázka, paní komisařko. To, co si přejeme ohledně hromadného předávání údajů, musí být eh, hm, opětovně přemýšleno. Nesmí to být jen na eh, projednáno jen na americké straně, ale my se také musíme uvědomit, co si přivěsně přejeme, zda chceme mít eh, naše vlastní TFTP a jak eh, toho budeme chtít dosáhnout. Prozatím zůstává předávání hromadných údajů eh, důležitou otázkou, kterou je třeba řešit. Příští týden se budeme těmito detaily zabývat konkrétně s našimi protistranami v kongresu americkém kam se odebere delegace Evropského parlamentu. Myslím, že mám tři minuty, pane předsedající. Takže ještě 30 vteřin, pokud mohu. Takže příští týden eh, delegace Evropského parlamentu bude ve Spojených státech a budeme diskutovat v kongresu s naší protistranou a také eh, s orgány Spojených států Chceme jednat konstruktivně, chceme ukázat americkým úřadům, že si přejeme dohodu, že chceme se shodnout, ale máme určité obavy a ty obavy je zapotřebí řešit. Děkuji. Děkuji vám, pane Busutile. Ještě jednou se omlouvám za to přerušení. Spletl jsem se. Špatně jsem přečetl počet minut. Slovo má paní Birgit Cipel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych v jednom bodě se postavila proti předřečníkovi. V mém zájmu není uzavřít tuto dohodu co nejrychleji, ale uzavřít co možná nejlepší eh, dohodu. Ta kvalita musí mít přednost před časovým horizontem. Dále mám ještě jednu předběžnou připomínku. Evropský parlament již jednou odmítl dohodu a vedle těch mnoha obsahových eh, důvodů eh, tam eh, byly také některé aspekty, které souvisí s Evropským parlamentem. My jsme se rozhodli, že tento týden nebudeme zde přijímat žádná rozhodnutí. A tady jde o to, abychom také požádali radu, aby odložila svoje rozhodnutí do té doby, než my se rozhodneme. Proto jsem tedy svým způsobem překvapená, že členové Evropského parlamentu zatím toto neberou příliš vážně a rada chce přesto rozhodovat. A já myslím, že takto nemůžeme postupovat. Já bych si přála, aby i rada vyčkala až po 6. květnu, kdy my se rozhodneme. Myslím si, že to není nevýhodné a i USA bude mít proto porozumění. Co se týče k návrhu mandátu samotného, ano, já beru pozitivně na vědomí, že komise se snažila eh, vstřícně eh, přistupovat k našim požadavkům. Ale chci důrazně říci, že tento mandát na jednání musí být výrazně změněn. To je nutné vzhledem eh, k tomu, že parlament musí většinově toto odsouhlasit dočasný tento mandát podle mého názoru není dostatečně ambiciozní. Transfer hromadných dat je stále otázkou, která není vyřešena. A pokud eh, úřady říkají, že se jedná o měsíční předávku, která se týká desíti asi tak osob, máme tady eh, převody údajů, které se týkají obrovského počtu evropských občanů a to není přiměřené. A pravdou je, že komise stále zdůrazňovala, že tato dohoda by eh, měla být vlastně jakýmsi dodatečným opatřením k boji proti terorismu. A to tak nevypadá vypadá podle tohoto mandátu. Samozřejmě pak archivace, to je další problém. I v USA tady zatím tento mandát nezískal žádné řešení. My potřebujeme úřad, justiční úřad na evropské úrovni, eh, který eh, bude nejenom řešit požadavky USA, ale také přiměřenost a bude také extrahovat data ať už se eh, týkají eh, jakékoliv oblasti. A co se týče předávání údajů třetím stranám, tady musí být jasné směry. My potřebujeme ambiciozní mandát, který bude obsahovat naše požadavky. Pouze takto můžeme dospět k skutečně dobrému výsledku, který bude odpovídat našim požadavkům na boj proti terorismu. A na závěr ještě konkrétní otázku na radu a komisi. Jakým eh, způsobem chcete zajistit, že skutečně pouze konkrétně požadovaná data budou extrahována a předávána směrem eh, eh, k USA? Nebo jsou tady nějaké dodatečné návrhy k této otázce? Děkuji vám na tři minuty, paní Hennis Plaschert. Děkuji, pane eh, předsedající, také vítám dnešní rozpravu, ve které Evropský parlament má vyjádřit svá očekávání ohledně dalšího jednání. Evropský parlament mm, psal své usnesení a tento týden opravdu velice nešťastný, co, což by nemělo bránit radě v tom, aby přijala eh, své rozhodnutí tak, jak bylo předpokládáno. My před, mm, předkládáme návrhy a proto eh, Evropská komise i Rada znají naše eh, návrhy, tento text, který jsme vytvořili. Očekáváme, že Rada i komise budou s námi spolupracovat. Když sledujeme směrnici o dalším vyjednávání, je třeba, abychom zajistili rovné postavení eh, všech osob, jejichž údaje jsou zpracovávány v souvislosti s touto dohodou. Co to ale znamená? Jaká konkrétní práva to jsou? Například přístup eh, k těmto údajům, eh, náprava, pokud dojde k nesprávným údajům, zrušení těchto údajů, vymazání a podobně je třeba zachovat princip proporcionality a nutnosti v této předpokládané dohodě. A ještě jednou chci zopakovat skutečnost, že finanční údaje nemohou být nalezeny jinak než prostřednictvím těchto eh, hromadných údajů. Ještě nesmí, eh, nesmí porušovat eh, práva na ochranu osobnosti a nevím, zda se tyto problémy podaří vyřešit na základě stávající směrnice. Je důležité si uvědomit, že dohoda o vzájemné spolupráci není dostatečným základem k tomu, abychom získali údaje v rámci TFTP. E, tato dohoda o vzájemné právní spolupráci nebrání třetím e, stranám k tomu, aby se dostali k údajům. Je je zapotřebí, aby tato otázka byla ještě podrobněji vyřešena a já bych chtěla zdůraznit, že v průběhu vyjednávání je třeba se zaměřit na to, aby vznikly eh, kompatibilní eh, systémy. Nemůžeme rozhodnout všechno TFTP, ale musíme rozhodovat o tom, co je v našich rukou a proto chci naléhat eh, jako pan Busutil na radu a komisi, aby učinili důležitá politická rozhodnutí ze strany Rady a Komise očekáváme, že učiní vše, co je zapotřebí, aby efektivně zavedli právně eh, schudný a zdravý eh, systém eh, využívání a odebírání údajů na evropské půdě. A také poskytování finálních údajů nějaké další straně, třeba že to je náš nejlepší přítel, je disproporční. Znamená to veliký odstup od právní eh, praxe a právních předpisů Evropy. Proto Evropský parlament musí velice bedlivě hodnotit eh, dohody podobného typu. Chceme, aby Evropská unie byla schopna jednat bok po boku na mm, základě rovnosti se svým americkým eh, partnerem. A Evropská unie tedy musí jasně stanovit principy toho, jak bude Evropská unie spolupracovat se spojenými státy, včetně prosazování práva, které se týká ochrany údajů pasažerů. Je třeba prosazovat proporcionalitu eh, a mm, zpracovávání údajů podle našeho práva. Teď na radě a komisi, aby toto všechno převedla do konkrétních kroků, co možná nejdříve a vyjednala dohodu, která bude splňovat všechna očekávání jak EU, tak Spojených států. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, na dvě minuty a půl. Pan Jean Albrecht. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji předsednictví a paní komisařce za ten úvod. Předsednictví správně uvedlo, že u dohody TFTP z hlediska výměny o finančních eh, transakcích se jedná o zásady. Jedná se o skutečně zásadní principy. Ano, jedná se o ochranu soukromí, to je článek 8 eh, Charty Evropské unie a dále je to také článek 8 Úmluvy o lidských právech. Jedná se také o efektivní právní ochranu. To je článek 6 a 13 úmluvy o Eh, lidských právech. Jedná se o přiměřenost a to v ústavním slova smyslu zdůrazňuji protože nejde o to eh, pouze tady najít určitou přiměřenost z hlediska pocitu, ale my potřebujeme důkazy pro nutnost některých opatření a také pro eh, přiměřenost těchto postupů. Proto musíme ozřejmit něco, co vždy říkali experti a také justiční orgány. Co se týče hromadného přenasu údajů, bez konkrétního podezření, eh, to není skutečně vhodný postup. Tady může docházet k určitým přehmatům z hlediska dosažení cílu a tato věc není dostatečně doložena. Eh, jde o to, abychom rozhodovali v konkrétních okamžicích. Jakým způsobem můžeme posoudit, že něco je podezřelého? Jakým způsobem dát jistotu občanům, že nebude docházet k určitým přehmatům? Musíme zajistit, že nebude docházet k hromadnému transferu údajů. Tato umluva představuje eh, skutečně velký zlom eh, z hlediska Evropské unie. A to jsme také až do posud zdůrazňovali také v souvislosti z výnosy ústavních soudů, také v Německu se takto postupovalo z hlediska rozhodnutí o archivování a domnívám se, že Evropský parlament by neměl ustoupit ze své pozice. Během a po jednání musíme zajistit kompatibilitu s evropským právem a pokud to bude nutné, i v případě tedy odkladu eh, tohoto mandátu a řešení eh, věci na úrovni soudního dvora. Prosím radu, aby eh, zastupovala názory Evropského parlamentu, aby doložila eh, průkazně nezbytnost eh, některých postupů z hlediska přiměřenosti, jinak Evropský parlament toto nepodpoří. Děkuji. Předávám slovo na dvě a půl minuty panu Tanakovi. Prezidente, pane předsedo. Skupina ECR podporovala původní dohodu eh, rady eh, v dohodě s tedy SWIFT z USA o eh, předávání těchto údajů. Samozřejmě za určitých pojistek. Měli jsme pocit, že vlastně určitý antiamerikanismus tady převládl a um, zamítl tady tuto dohodu. A přitom jde o bezpečnost nás všech. Myslíme si, že EU by měla dělat více a ne méně eh, pod vedením USA v boji proti terorismu. Myslíme si, že dohoda SWIFT je zásadní eh, nástroj boje proti financování terorismu a pro ochranu občanů na obou stranách Atlantiku. Eh, nicméně, když jsme viděli, že byla dohoda zamítnuta v parlamentu, nepřekvapilo mě to. E, samozřejmě e, parlament si tady e, nadouval své svaly po nedávno schválené Lisabonské smlouvě. A um, pak přišla, přišel protinávrh od komise a možná eh, by to mohlo být dobré, eh, aby eh, vlastně to pomohlo v některých problémech prezidentu Obamovi. Zdá se, že mezi americkými diplomaty se jen málo oceňuje rostoucí pravomoce eh, europoslanců. A a tady také předseda Evropského parlamentu Bozek eh, to vyjádřil. mnozí členové eh, tohoto parlamentu to považovali za naivní a mm, že vlastně se eh, nebere v úvahu, jak funguje parlament v rámci eh, politických skupin. A pak tady bylo také určitý, byl tady určitý lobbying. Vezmeme si takové malé země, Tajvan, eh, Tajvan, Izrael nebo velké země, Izra, velké země Indie a Brazílie. A jak oni vlastně vedou provádějí svou diplomacii, eh, jak projevují svůj potenciál. Je zajímavé, že eh, bilaterální eh, ambasáda USA vůči Belgii je dvakrát tak velká než americká ambasáda vůči EU. A nevím, zda takto oceňují důležitost europoslanců. Asi se o tom neinformuje ve Washingtonu a e, můžeme e, to také e, aplikovat na vztahy Ameriky vůči europoslancům. Návštěva Joe, Johna Bidena je možná velice dobrým, dobrou příležitostí k zlepšení této situace a k dohodnutí nové dohody SWIFT, jakož i o předávání údajů o cestujících v letecké dopravě PNR, což je podobně kontroverzní otázka. Děkuji. Děkuji. Paní Veržák na dvě minuty. Eh, pane předsedo, paní, dámy a pánové, drazí kolegové, diskutujeme opětovně o mandátu komise a rady ohledně návrhu SWIFT. Návrh mandátu, který jsme dnes dostali, přebírá jistě určitou část požadavků Evropského parlamentu, které byly vyjádřeny v září 2009 v rezoluci. Ale je zde celá řada bodů, které jsou nedostatečné. To je například eh, lhuta pro archivování, možností eh, stížností ze strany eh, evropských občanů. A tak stále toto zůstává diskriminační záležitostí, zvláště z hlediska neamerických občanů. I komise to uznává. Dále SWIFT nemůže individualizovat zpracování dat eh, z důvodu nedostatku technické kapacity. Zůstá tady obrovský problém přiměřenosti eh, transferu dat. Vy sama, paní komisařko, jste sdělila, že zde jsou ještě pochybnosti z hlediska objemu těchto eh, převodů. Já osobně nemám důvěru ve fungování amerických úřadů teorie ohledně podezření není postačující. Eh, musíme toto velice eh, bedlivě sledovat. A jak bylo řečeno, kvalita musí mít přednost před časovým horizontem. Ano, Evropská unie musí mít reálnou kontrolu nad eh, převáděnými údaji. Musíme mít záruky, tak abychom zajistili práva našich spoluobčanů a všech těch, kteří žijí v Evropě. Jsme rádi, že došlo již k určitému pokroku, ale je nedostatečný. Naši občané mají právo na bezpečnost a mají právo na tuto bezpečnost eh, ve všech oblastech. Je nutné zajistit ochranu osobních dat, ochranu soukromí. Eh, to je obava, která zde zazněla ze strany kolegů. A proto vás musíme upozorňovat na to, že pro nás princip nezbytnosti a přiměřenosti stále ještě není dodržován. Děkuji. Signora Verjat. Milá paní Verjat, jenom jsem chtěl upřesnit, že vím, že jste paní Verjat a v italštině, když někoho oslovím honorevole, tak eh, toto slovo je bezrodé a vztahuje se jak na muže, tak na ženy. V tom, co jsem řekl, tedy nebylo žádné zanedbání. Předávám slovo panu Borgeci, mi dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Chci využít této příležitosti k tomu, abych eh, podpořil to, co jste právě řekl. Je zapotřebí, abychom nezapomínali ani v Evropském parlamentu na význam a užívání italského jazyka, který tolik přispěl k evropské kultuře. Vrátím se k tématu. Je třeba poznamenat, že po oné e, stagnaci, která nám tehdy připadala, že není patřičně e, chápána dramatičnost a naléhavost e, potřeby nesnižovat ochranu před terorismem, což je zásadní prerogativou západní společnosti. Nicméně to musí být také vyváženost a proporcionalita, aby nedošlo k nadměrnému poškození nebo omezení práv občanů na soukromí. A je třeba garantovat tato práva na základě nové formulace ze strany komise, která přijala ty nejdůležitější návrhy Evropského parlamentu, tak, aby evropští občané měli příležitost jak administrativně, tak soudně se bránit proti rozhodnutím eh, na základě údajů v systému SWIFT. Vedoucí eh, směry, které se týkají vyjednávacího mandátu, podle mne jsou mm, správné, protože jsou zaměřené na to, abychom zajistili nutnou potřebu spolupráce eh, s americkými orgány, co se týče finančních transakcí, abychom mohli bránit nebo předcházet teroristickým hrozbám. Samozřejmě, že takovýto postoj musí být dvoustranný. Evropa si musí uvědomovat, že se také musí hájit před terorismem. Bylo zde příliš mnoho jasných důkazů a velice závažných důkazů toho, že terorismus u nás je možný. Je tedy zapotřebí, aby tok údajů, jehož ochrana je také svěřena Evropskému eh, parlamentu, eh, tato ochrana údajů by tedy mohla být e, postižena, proto Evropský parlament musí chránit práva občanů, ať se to týká sběru e, údajů či dalších otázek Evropský parlament jasně poukázal na svou úlohu v této oblasti, která má tedy hájit e, práva občanů. Co se týče Spojených států, Evropská unie chce a má připravit kontrolu finančních transakcí zaměřených na boj proti terorismu. A Evropská unie se musí aktivovat, nemůže se pořád nechat vléct, musí sama přinášet nové mm, prvky, nové přínosy. A já vím, že o PNR se bude hovořit později, ale v tomto tématu platí to tež. Je to velice důležité opatření, které se týká pasažérů, cestujících a údajů v boji proti terorismu. Děkuji, pane Borgecio. Jako další pan Ernst Strasser, tři minuty. Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, my eh, za EPP si přejeme dohodu, přejeme si dobré partnerství s našimi americkými přáteli, především v oblasti bezpečnosti. Chceme dobrou dohodu a chceme, aby tato dohoda vznikla rychle. A již v tuto hodinu můžeme konstatovat, že zde odrážíme ducha Lisabonské smlouvy a to jsme zažívali málo kdy. Po rezoluci půlce září, po změně koncem listopadu a po diskuzi v únoru a po jasném stanovisku parlamentu, které zaznělo eh, v únoru, Máme teď zde situaci, která je dobrým příkladem spolupůsobení komise, rady a parlamentu. A paní komisařko, i e, radě bych chtěl e, srdečně poděkovat za tento nový začátek, který odstartoval díky vám a paní komisařce Reding. To je příklad, který ukazuje, že jsme akceschopní Eh, vůči eh, evropským občanům. Jsme schopni společně řešit eh, tento problém v rámci těch, kteří zde zastupují evropské občany a dokonce i ti, kteří jsou zde hosty, toto zažívají, jsou to naši přátelé z Rakouska. Dámy a pánové, v naší frakci nehledáme problémy, ale bojujeme za řešení. A chtěl bych konstatovat, že tady je celá řada vynikajících řešení, vynikajících přístupů, které byly předloženy v září v rezoluci ohledně hromadného transferu třetích států, ohledně trvání archivace a dalších otázek a také vypovězení smlouvy. A proto jsem trochu překvapen, že eh, kolegové za Zelené a za GUE kteří tehdy nehlasovali pro e, tuto rezoluci, nyní požadují tuto rezoluci. Takže kolegové, já vás vyzývám, abyste opět přistoupili na naši společnou loď a tak dospějeme k dobrému výsledku. Přístup, který zde proběhl, by měl přeznamenat naši další spolupráci, to již bylo řečeno. Měli bychom společně podporovat vybudování TFTP, budeme potřebovat tyto nástroje a měli bychom stanovit takový harmonogram, který byl již předložen vámi, abychom v létě mohli zde v parlamentu již diskutovat o vašich výsledcích a dospět eh, k rozhodnutí. A na závěr, já se domnívám, že způsob, jakým jste vedli toto jednání i z hlediska akčního plánu, tento přístup byl správný. Já bych ho chtěl podporit, podpořit z hlediska PNR, z hlediska transferu dat a dalších otázek. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji vám, pane Strasere. Jako další na dvě a půl minuty paní Kinga Konč. Děkuji, pane eh, Chci připomenout, že máme určité, eh, nebo měli jsme určité negativní očekávání v minulosti. Eh, došlo k hlasování v parlamentu, mohu připojmenout, jak to probíhalo, ale chci říci, že a vlastně to má i pozitivní dopady, protože teď můžeme mít dohodu, která bude mnohem lepší dohodu mezi EU eh, e a USA. Doufejme, že bude možné na tuto dohodu do letošního eh, léta. Všichni jsme jistě zaznamenali, že E, USA jsou vůči nám otevření, mají tady šest různých řešení, o kterých jednají s Evropou a jsou možná otevřenější, než tomu bylo před e, tím předchozím hlasováním. Takže máme vlastně zkušenost s lepší spoluprací a také s lepší koordinací práce mezi e, radou, komisí a parlamentem. Teď, když je tady paní komisařka Malstromová, pravidelně nás informuje ve výboru, jak se věci mají, spolupracuje se spravodajem. To je velice velice, velice užitečné a je to tedy do budoucna velmi slibné, že budeme mít dobrou dohodu. Jak budou věci nyní pokračovat? Dovolte, abych zdůraznila jednu věc, kterou již jiní zmiňovali. Evropský parlament má obrovský zájem o tuto otázku, sleduje tuto otázku a chceme, aby byla dohoda, chceme, aby byla brzy a chceme, aby to byla dobrá dohoda, která bude brát v úvahu eh, zájmy evropských občanů, eh, otázky ochrany mm, osobních dat. Sdílíme v této věci odpovědnost. Chceme bojovat proti terorismu. Víme, že je to velice důležitá důležitá věc v celém eh, tomto boji a mm, výměna údajů samozřejmě může přispět eh, k boji proti terorismu. Máme mandát, máme před sebou text a eh, je tady řada otázek, na které jsme již odpověď dostali, ale na některé ještě ne. Některé, o kterých, o kterých již hovořili mý kolegové a já věřím, že se o nich dále diskutuje. Je třeba je ještě dále vyjasnit. Tento týden nemůžeme hlasovat, protože tady byla, byl problém problém s leteckou dopravou. E, takže nám to dává ještě dva týdny k dalšímu přemýšlení, k dalšímu zamyšlení. A přemýšlejme o těch šesti řešeních pro otázky, e, na které ještě nemáme odpověď. To znamená určité výhrady ze strany parlamentu, které stále ještě přetrvávají a věřím, že se <clears throat> vyřeší. Rada e, samozřejmě nerozhodne dříve, než přijme rozhodnutí parlament. Děkuji vám. Než předám slovo paní Lordford, chci přivítat návštěvníky a naše posluchače na internetu. Naše eh, rozprava má mnoho posluchačů i díky novým technologiím a to nás velice těší. Slovo má paní Sarah Latford. Děkuji vám, pane předsedající. Komise jasně vyslechla eh, to, eh, že stávající nový mandát je lepší než ta předešlá dohoda, jak už řekli kolegové. Nebudu tedy opakovat obavy, které od nás zazněly. A děkuji paní Hennes Plaschard za vše, co vykonala. Byla to pro velký kus práce. Chtěla bych se zmínit o postupu a kontextu nedávný pokrok. Myslím, že je holdem toho, co lze dosáhnout, když partneři k sobě přistupují s respektem a navzájem si naslouchají. Snažili jsme se dojít úspěchu a komise, stejně jako my, je přesvědčena, doufám, že i Spojené státy musí eh, též se snažit a doufám, že pan velvyslanec eh, v tomto bude nápomocen. Eh, někdy tomu pomáhalo lépe než naše členské eh, státy. A teď potřebujeme, aby rada vykonala též svou část úsilí a dala tedy mandát. Bylo nedostatkem eh, rady v poslední době, že se jí nedařilo setkávat se s poslanci tak, abychom byli schopni dosáhnout vyjednání dočasné dohody. Orgány ve Spojených státech EU v poslední době se snažily Eh, dosáhnout lepší úrovně boju proti hrozbám teroristickým. Některé eh, politiky byly někdy zaměřeny eh, na to, aby se dostali spíše do novin, než aby to mělo praktický dopad. My naše rozhodování nicméně zakládáme na našich základních principech proporcionality a právního řádu. Co se týče údajů nesmí být neplánově akumulována a jak to vidím, paní Malstrom se přeje právě tohoto dosáhnout tak, abychom neměli příliš mnoho opatření, ale abychom měli racionální bezpečnostní systém, který nebude postihovat naše osobní svobody. Děkuji vám, paní Latvro, říká pan předsedající. Slovo má paní Judith Sargentini, dvě minuty voorzitter of er nou een resolutie is of niet. Děkuji, pane eh, To, co je důležité, je, že eh, Rada nám velice bedlivě naslouchala minule a to je přesně to, co od ní očekáváme. Náš parlament má obavy ohledně základních práv a ohledně ochrany soukromí eh, našich občanů. To souvisí s osobními daty, jsou to totiž základní práva a není možné v tomto případě se pouze spokojit analýzou nákladů a e, zisků. Důležité je, aby se informace individualizovaly. Bylo nám řečeno, že technicky to není možné extrahovat konkrétní přesné informace. Nedokážu si představit, e, že to je nemožné technicky. Myslím si, že spíše jsou tady e, otázky nákladů. Zde se jedná o základní práva, nejedná se o to, kolik toto bude stát. Další důležitý aspekt. Evropa se musí stát platným partnerem v této diskuzi. Nemůže být partnerem, který pouze vyčkává, aby mu byly navržena pravidla ze strany USA. Parlament eh, dal radě a komisi eh, pravomoc, aby seriózně zastupovali názory a stanoviska Evropské unie. Chtěla bych požádat eh, radu, aby zohlednila chartu, Evropskou chartu a lidská práva. To jsou totiž aspekty, které jsou zásadně důležité v rámci tohoto mandátu a doufáme, že výsledky vašeho vyjednávání toto budou brát v potaz. Doufáme také, že využijete veškerého mandátu, který jsme vám již Eh, udělili a čekám netrpělivě výsledky. Děkuji vám, paní Sargentiny. Jako další má slovo pan Marek Migalsky. Dvě minuty. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovní paní. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dnes eh, jsou Spojené státy jedinou mocností eh, ve světě, Eh, které jsou skutečně hospodářskou i vojenskou velmocí. A eh, je to velmoc, která je vůči nám přátelská, protože se opírá o stejné eh, hodnoty jako EU. A je důležité to ocenit, je důležité podpořit Spojené státy v boji proti terorismu. Během desetiletí Spojené státy eh, bránili konkrétně západní Evropu eh, proti komunismu. A také díky tomu je Evropa již eh, přes 40 let svobodnou zemí, svobodnou oblastí. Já jistě také chci přeje, aby svět byl zbaven terorismu. Proto je zapotřebí podpořit eh, tyto, eh, tento boj proti eh, terorismu a je to, je to ostudou, když by Evropa nepomohla Spojeným státům v tomto boji. Tak já rozumím této dohodě. Chceme pomoci Spojeným státům v boji proti terorismu. Neměli bychom o tom mít žádné pochybnosti. Jistě je třeba respektovat všechna pravidla, o kterých eh, jsme se již dříve zmínili. A tady komise, rada i parlament by měli sehrát svou úlohu eh, tady před námi dnes je mandát, který vyjadřuje určitý kritický přístup eh, k této věci a my si přejeme, aby dohoda byla uzavřena. Spojené státy by měly uzavřít dohodu s EU a mělo by to být na přátelské dohodě při respektování principů.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 Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také eh, komisi i radě za pokrok, kterého bylo dosaženo, když parlament udělal to jediné, co udělat musel, a sice odmítnout předchozí eh, dohodu, protože tady byly vyjadřeny požadavky Mm, eh, k této eh, dohodě. A myslím si, že pro komisi i pro radu je velice důležité, aby náležitě věnovali pozornost eh, výhradám, které v únoru vyjádřil parlament, kterému leží na srdci práva občanů a také právní stát. To platí eh, v otázce předávání údajů, kdy takové neomezené předávání údajů není vhodné. Eh, tato hromadné předávání eh, údajů znamená, že se smíší, směšují poctiví občané s těmi, kteří potenciálně určité nebezpečí mohou představovat. Mělo by tady být um, odůvodněné podezření vůči daným osobám, když se o nich předávají údaje. A já si eh, kladu tedy otázku. Je to spíše otázka technických možností, eh, která převažuje v rozhodování, nebo je to otázka eh, práv občanů, práv a svobod občanů, která je tady hlavním při takovém rozhodování? Děkuji. Slovo má pan Paška na jednu minutu. V februári jsme odmítli ratifikovat. V únoru jsme odmítli eh, tuto dohodu ohledně eh, finanční zprávu, která je eh, určena ministerstvu financí USA. Důvody odmítnutí byly jasně jmenovány. Bylo to porušování základních zásad práv na ochranu údajů u velkého množství občanů a subjektů z Evropské unie. Až 90 milionů údajů měsíčně chybějící zabezpečení ochranu občanů EU před zneužitím údajů poskytnutých podle této dohody v USA a v třetích zemích a absence skutečné reciprocity, kdy druhá smluvní strana se nezavázala poskytovat stejnou kvalitu a stejný rozsah informací Evropské unii. Mnohé z těchto nedostatků se dají odstranit v nové dohodě, ale samotný princip komplexního přenosu všech dat z EU do USA kde si pod záminkou hledání hrozeb USA vyžadují všechny záznamy o operacích Evropské unie bez omezení a zpracovávají je a archivují. Tento stav je neudržitelný a tuto podstatu je nutné změnit. Zpracovávání infanční, eh, finančních operací musí probíhat pouze podle evropských pravidel a na evropské půdě. Přátelům USA pak e, zůstane pouze to, co se týká skutečně terorismu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Paško. Slovo má pan Coelho, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, paní komisařko, vážení kolegové. Eh, počítá se s dohodou mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Eh, existuje také dohoda o eh, justiční pomoci vzájemné pomoci. A to je velice důležité pro celou oblast práva, svobody a demokracie. Pokud jde o prozatímní dohodu předávání údajů, finančních údajů mezi EU a uh, USA. Já jsem hlasoval proti, jednak proto, že to respektovalo pravomoci parlamentu, jednak proto, že uh, ta prozatímní dohoda uh, nepřijatelná, protože nezajišťovala respektování příslušných pravidel a hodnot. Dnes konstatuji s uspokojením, že komise a rada mají nové, novou pozici, nový postoj uh, a také lépe spolupracují s parlamentem. Věřím, že společně budeme moci respektovat základní uh, práva, základní principy a umožní to budoucí posílující spolupráci mezi EU a USA eh, v oblasti boje proti terorismu. Myslím, že nová dohoda bude náležitě brát v úvahu obavy parlamentu, které jsou eh, v usnesení parlamentu ze září 2009. Je totiž tady otázka proporcionality, nezbytnosti, je třeba respektovat eh, základní eh, pravidla, pokud je o uchovávání zmíněných údajů eh, po určité minimum, nezbytné minimum času, po kterém by měly být údaje vymazány. Také je zde nutno zajistit možnost odvolání definování adekvátních záruk pro případné předávání osobních údajů třetím eh, zemím je také nezbytné a především je třeba prokázat, že mm, předávání těchto údajů je užitečné pro eh, prevenci teroristických činů. Jinak bychom nemohli vyjádřit eh, svůj souhlas. Eh, Parlament musí náležitě mm, prosazovat tyto principy. Nebocku. Děkuji, slovo má paní Nimbosku dvě minuty. Vážená komise, vážený zástupce eh, rady. Eh, tento návrh jde správným směrem. Boj proti terorismu má naši velkou prioritu a proto je důležité, aby co nejrychleji vznikla nová dohoda ohledně výměny těchto finančních dat. Ale ne za každou cenu. V únoru velkou většinou jsme řekli ne eh, ohledně špatné dohody s USA. Řekli jsme ne eh, protože se jedná o 500 milionů občanů, které zastupujeme. Občané nechtějí, aby jejich bankovní údaje bez jakékoliv záruky putovaly do USA. Chceme dohodu, která by dodržovala práva evropských občanů. A pokud tomu tak nebude, v tomto eh, negociačním mandátu, pak ta situace se nebude příliš eh, lišit od února. Takže musíme získat mnoho důvodů pro to, abychom to schválili. Rada musí informovat náležitě Evropský parlament. Je dobré, že všechny pochybnosti Evropského parlamentu byly zohledněny z hlediska záruk, z hlediska svobod, z hlediska ochrany osobních dat. To musí být kritériem pro to, zda budeme přenášet tato data či nikoliv i když se bude jednat o boj proti terorismu. Samozřejmě to jsou krásné sliby, ale já se těším na dobu, kdy nám Rada a Komise předají tyto záruky, protože zde se jedná o efektivitu a o přiměřenost. A je zde otázka, zda USA bude činit totéž recipročně. Já bych byla ráda, kdybychom získali velice podrobný přehled o tom, jakým způsobem eh, se budou uchovávat práva našich občanů v budoucí eh, dohodě. Také tady musí být možnost přeskumu. Jakým způsobem Rada a komise chtějí mm, vytvořit nějakou instanci na úrovni Evropské unie, která by fungovala jako soudní orgán nebo by hájila zájmy eh, občanů? Alexander Alva. Děkuji, pan Aleksandr Alvaro, minuta Srdečně děkuji, pane předsedo. A děkuji paní komisařce Malstrem. Já si myslím, že to, co nyní bylo předloženo, ukazuje, že komise a parlament jsou opět na stejné eh, vlně. A já si myslím, že to bylo zde doloženo tímto vysvětlením. To, že parlament v únoru odmítl tuto dohodu, eh, neznamenalo, že jsme chtěli ukázat jakési svaly. Ne, to byla otázka odpovědnosti. Odpovědnosti z hlediska práv, které zastupujeme, tedy eh, práva občanských, eh, evropských občanů. Co se týče mm, nového návrhu z hlediska přenosu těchto dat, tak Jde o to, abychom zajistili určitý respekt ze strany partnera vůči eh, občanům v EU a také, abychom dodržovali zákon. Já myslím, že se do tohoto návrhu dostalo mnoho důležitých věcí z hlediska rezoluce, která bude uzavřena květnu, zvláště z hlediska ochrany našich občanů v otázkách eh, možnosti odvolání, ta, dále také extrateritoriálních otázek, pokud dojde k porušení principů, které budou ustanoveny. Hodně se hovořilo o tom hromadném transferu dat. A tady je jedna věc, kterou musíme jasně konstatovat. V tom konečném mandátu musí být jednoznačně řečeno, jakým způsobem bude tento problém vyřešen, protože jinak bude velmi obtížné toto obhájit z hlediska toho, co bylo doposud formulováno. Parlament tady chce eh, dva body jednak eh, dát mandát a je nutné, aby v rámci toto mandátu tyto věci byly jednoznačně vyřešeny. Děkuji vám. Jako další pan Černecký. Prosím, dodržujte řečnickou dobu. Jedna minuta. Pane prezidente, eh, naše debata odbywa się dosłownie dva dny před spotkáním ministrů. Eh, děkuji. Eh, tato eh, diskuse probíhá dva dny předtím, než se sejdou ministři členských států, aby diskutovali o stejném otázce o stejné otázce. Proto je tady velice důležitá politická dimenze. Diskutujeme o problému, kde se snažíme diskutovat o vyjednávacím mandátu k dohodě s USA a e, zhruba za e, měsíc mají začít e, jednání a s veškerou úctou k paní komisařce musím říct, že komise není příliš flexibilní, protože nenabízí alternativní řešení. Čili je zní to tak, mm, berte to nebo to nechte být. Není tady nic mezi tím a to není v duchu Evropské unie. Taková, taková, takový postoj vede do slepé uličky a mm, já bych chtěl připomenout, že právě ďábel eh, spočívá v detailu. Já nejsem velkým stoupencem listiny základních práv, ale ptám se, co se stane, eh, když tato dohoda bude proti zásadám eh, těchto, této listiny. Děkuji vám, děkuji a dávám slovo panu Buftnovi. Děkuji, pane předsedo Stále zdorazňujeme naše stanovisko z hlediska této choulostivé výměny údajů. Pravda je, že parlament již odmítl tento návrh. Není tady otázka, jak lépe zpravovat SWIFT. V podstatě mm, dohoda SWIFT by neměla existovat. Já jsem eh, již se v tomto smyslu vyjádřil také mm, ve vztahu k mé vládě. Převádět eh, informace to bude znamenat, že se budeme vyvíjet eh, směrem ke společnosti Velkého bratra. Je jasné, že lhůta pro uchovávání je příliš dlouhá a také stanovisko, eh, které eh, přijala americká vláda, bylo již podezíráno tím, že spíše chce podporovat velké podniky. Prozatímní dohoda byla podepsána minulý rok eh, radou a to jeden den předtím, než Lisabonská smlouva eh, vstoupila v platnost. Pak byla tato dohoda zamítnuta Evropským parlamentem a komise mm, jednala s parlamentem a tento přístup byl skutečně odmítnut. Je to pohrdání demokracií a také eh, Evropským parlamentem. A nyní bude hovořit paní Dvě minuty. Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, im na rozdíl, komisarin Malmström. na rozdíl od komisařky bych chtěla poděkovat ehm, paní Redingové za intenzivní snahy eh, z hlediska otázek, které zde byly položeny a z hlediska také stanovisek eh, ohledně ehm, důvěrných dát Zabývala se těmito otázkami a jednala o nich s USA. Chci také poděkovat za to, že e, v mandátu se objevují důležité otázky, které byly již tady označeny e, kolegy. To znamená, jaké tady budou pracovní postupy. Dále se zde objevily otázky e, z hlediska reciprocity. A já si myslím, že je důležité také vyřešit eh, výmaz těchto údajů po pěti letech. Není možné eh, prodlužovat eh, tuto lhutu. A také myslím, že je důležité mm, uvažovat o mm, případných trestních platbách a eventuálně mm, diskutovat o konkrétních hranicích tak, aby se zabránilo tomu, že se budou extrahovat určité údaje, které by neměly být eh, výmány s výjimkou eh, podezření v případě terorismu. Dále je zde otázka, zda bychom měli mít vlastní TFTP to znamená z hlediska mm, přenosu těch velkých objemů eh, přenášených údajů. Toto nemá co dělat s nedůvěrou, ale má to co dělat s tím, že musíme přesně stanovit odpovědnost na evropské úrovni a eh, výjímat výlučně údaje, které se týkají boje proti terorismu a tím získat skutečnou reciprocitu této souvislosti prosím komisi, aby se zabývala otázkou vlastní TFTP a aby toto projednala v diskuzi s radou. Eh, Olmayer, la parola, Tania Fajon. Děkuji a dávám slovo paní Tania Fajon na dvě minuty. Terorizem je še vedno ena Děkuji, pane předsedo. Terorismus je stále ještě jednou z velkých hrozeb pro bezpečnost EU, proto je zapotřebí začít v jednání s USA o výměně finančních eh, údajů, ovšem ne za jakoukoliv cenu. Eh, nový, eh, nová dohoda musí lépe hájit práva evropských občanů. Musíme dosáhnout lepší dohody a musíme brát v úvahu lidská práva a také řešit eh, problém hromadného předávání údajů milionů eh, evropských občanů. Budoucí dohoda musí být eh, opřena o reciprocitu, to znamená, že by americké orgány také měly předávat podobné údaje o finančních transakcích do Evropy. Eh, rozhodne se eh, Evropa, že si stanoví vlastní program. Já jsem ráda, že s tím souhlasí komise. Nová dohoda musí eh, mít přísné záruky, pokud jde o předávání údajů do třetích zemí. Stanovíme si zde určitá kritéria k tomuto předávání. Je zapotřebí mít dobré pojistky v této věci. Bylo by také užitečné, kdyby země, ze kterých eh, pochází údaje, eh, vyjádřili svůj souhlas k předání údajů do třetí země. To znamená, měli bychom se vytvořit určitý systém v tomto smyslu. Eh, klademe si otázku, jak její nástroj můžeme vytvořit, aby se zamítlo předání údajů do třetí země, když by taková žádost nebyla přiměřená. Evropská unie nemá FTFTP, naše, naše bezpečnost závisí na USA. Musíme mít také jistotu, že eh, budeme schopni eh, pozastavit či zrušit tuto dohodu, kdyby se naše požadavky nerespektovaly ze strany USA. A eh, asi nechceme, aby jiní zasahovali do našich soukromých záležitostí. Děkuji vám. Slovo má paní Čečilia Wikström na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedající. Pro nás, eh, liberály, od konce druhého světové války bylo zásadní eh, podporovat vztahy mezi Evropou a Spojenými státy, podporovat spolupráci v mnoha oblastech. A jako ve všech druzích spolupráce i tady mohou být obtíže, ale ty je třeba řešit. Jednou z nejzávažnějších komplikací bylo to, že je třeba chránit práva na ochranu osobnosti a osobní údaje. Proto bylo vhodné, aby Evropský parlament zamítl přešlou dohodu. My v Evropském parlamentu se musíme řídit principy demokracie. Procedury jako SWIFT měli mnoho nedostatků. Evropský parlament se jasně vyjádřil a už dlouhou dobu jasně hovořil o tom, jaká jsou jeho přání a požadavky. Tato kritéria jsou v usnesení, je třeba je respektovat a proto já eh, očekávám netrpělivě další hlasování. Na jedné straně třeba hránit bezpečnost, na druhé ovšem i osobní údaje Obezřetně musíme usilovat o dosažení tohoto cíle, jímž je trvalá dohoda SWIFT, která má zaručit bezpečnost, důvěru, ale také ochranu osobních údajů. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, jako další. Cindy William, dvě minuty. nous serons tous euh, d'accord et il ne peut y avoir aucune ambiguïté là dessus pour dire que la lutte contre le terrorisme est un combat eh, Boj proti terorismu je společným bojem a EU tady musí plně se podílet na tomto boji. Pro nás, evropské poslance, je také velice důležité zajistit, aby práva evropských občanů, norma, eh, zejména ochrana osobních dat, byla respektována je, je třeba eh, zdůrazňovat, a to se neobracím pouze na komisi a na radu, ale samozřejmě také na americké orgány, eh, se kterými se bude vyjednávat. Já osobně si přeji zdůraznit jeden bod, což je zásadní požadavek Evropského parlamentu. Jde o otázku uchovávání údajů americkými orgány. Počítá se v současné době s věcí, která mi připadá disproporční. Tady je řada otázek. Proč uchovávat tak dlouho, pět let, uchovávat údaje, eh, které v podstatě nebudou použity? Nebylo by možné snížit, zkrátit na přiměřenější dobu toto lhutu? A také eh, v mandátu není uvedeno, jak dlouhé by mělo být uchovávání. Eh, nebylo by lepší definovat adekvátní eh, období uchovávání, které je úměrné k tomu, k čemu se údaje používají. Například pokud trvá určitá, určité šetření nebo pokud to naplňuje určitý cíl. Eh, budou se používat údaje také k jiným účelům než boj eh, proti terorismu a pak, že ano, tak k jakým? A nebylo by lepší uchovávat tyto údaje spíše v Evropě než v USA? Bylo by dobré, aby Rada i Komise odpověděly na tyto otázky. Jsou zásadně důležité a Evropský parlament tady eh, nemůže ustoupit, když se bude schvalovat mandát pro vyjednávání. Je třeba to vzít náležitě v úvahu. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. Jako další paní Natalie Grisbeck. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, drazí kolegové. Eh, důležitý krok byl vykonán před dvěma měsíci tím, že se odmítla tato prozatímní dohoda. Já jsem vlastně 27. řečnice, která se k tomu vyjadřuje dnes odpoledne a proto bych chtěla jenom zdůraznit, eh, že někteří <laughs> hovořili zde o této etapě jako o demokracie Evropského parlamentu jako o prvním dni této demokracie po Lisabonské smlouvy. E, to bylo historické vítězství nejenom z hlediska dodržování práva na soukromí a svobod občanů, ale bylo to vítězství a krok, který byl důležitý pro Evropský parlament a zároveň to byl okamžik velké odvahy Žanin eh, eh, Plešen, naší zpravodajky, eh, kterou bych chtěla pozdravit a chtěla bych vyjádřit obdiv z hlediska jejího odhodlání. Myslím si, že je zbytečné opakovat ty hlavní aspekty, které způsobují naši vzájemnou závislost boji proti terorismu z hlediska bezpečnosti. Je nutné najít vyvážení mezi svobody, svobodami jednotlivců a tímto bojem. V rámci tohoto nového mandátu vyjednávání bude nutné najít eh, správnou vyváženou dohodu, která bude dodržovat práva a bude mít zároky eh, které požadují naši občané a i my z hlediska jakési matrice Evropské unie, to znamená z hlediska ochrany evropských občanů. Naši, naše politická vůle mm, chce podporovat cestu práva a chce, aby se vše ošetřilo cestou právního režimu. Je to tedy otázka reciprocity a přiměřenosti. Přála bych si, aby tyto principy výrazně zazněly. Musíme mít právní režim, a musíme se vyhnout eh, jaksi necílenému předávání dat Dále je nutné také ošetřit otázku eh, změn a výmazu a také otázku odvolání. Je na nás, abychom společně v rámci spolupráce našli tuto rovnováhu mezi nutností zajistit bezpečnost a dodržováním svobod. Děkuji. Děkuji vám, paní Grisbeck. Prosím, dodržujte řečnický čas na minutu a půl. Pan Juan Enču. Uniunea Europeană recunoaște importanța deosebită a... Děkuji, pane předsedo. Evropská unie uznává důležitost výměny údajů v celosvětovém měřítku v boji proti terorismu. Eh, socialistická demokratická skupina v Evropském parlamentu podporuje veškeré eh, akce, které mohou přispět k prevenci a k odstranění eh, terorismu. Představujeme zájmy evropských občanů. Byli jsme zvoleni evropskými občany a musíme je chránit. Chránit svou svobody, které jsou zapsány ve smlouvě i v úmluvách. Jsou témata, o kterých se nedá diskutovat, eh, vyjednávat. Je tady další otázka, to je Eh, reciprocita, proporcionalita, zaangažovanost Evropského parlamentu eh, v monitorování celého procesu, případně Evropská, Evropský orgán, eh, který by byl vytvořen pro sledování této oblasti, by mohl být určitou zárukou, že údaje budou používány pouze v boji proti terorismu a že tyto údaje se sledují pouze v případě podezřelých osob a E, případně by bylo možné se pak na takový orgán obrátit a e, odvolat se proti takovému rozhodnutí. E, potřebujeme neustále sledovat, jak se bude vyjednávat o této dohodě. Jen tak ověříme, že mandát je náležitě respektován. Musíme zabránit jakémukoliv nedostatku ve vyjednávání této dohody, vyřešit veškeré sporné body. A v tomto smyslu vám navrhuji, aby docházelo k informačním schůzkám v politické politických frakcích eh, v eh, parlamentu, případně i v národních delegacích, eh, kteří by se setkávali s americkými partnery, kteří jsou akreditováni v členských státech nebo v EU. Děkuji vám. Slovo má pan Charles Gerenz, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo ten souboj, který svedl parlament s komisí a s radou o Eh, návrhu eh, dohody SWIFT může přinést dobré výsledky za podmínky, že schromažďování a předávání údajů o finančních aspekt transakcích bude sloužit pouze k boji proti terorismu. Eh, zdá se banální takovou věc připomínat, ale praxe ukazuje, že při používání údajů, osobních údajů tedy, si nejsme ničím naprosto jistí. Případně osoba podezřelá z terorismu eh, ve Spojených státech nemusí být vůbec známa evropským orgánům, tak jak to ukazuje odpověď komise na mou otázku relevantnost schromažďování osobních údajů, jejich předávání kontrolním a bezpečnostním orgánům, ale také respektování principu reciprocity eh, v oblasti informování orgánů, to všechno jsou aspekty, které ovlivní můj další postoj eh, k této dohodě. Myslím, že je žádoucí přemýšlet o tom, jak nejlépe respektovat všechny tyto podmínky a právě parlament by na to měl dohlédnout. Grazie. Děkuji. Předávám slovo na minutu a půl panu Darosovi. Uh, Děkuji vám, pane předsedající. Vítám tuto rozpravu uh, před rozhodnutím Rady o návrhu mandátu komise a vítám také to, že komise přijímá mnoho návrhů Evropského parlamentu, který odmítl dočasnou uh, dohodu jako nedostatečnou. Dnes bychom ale nemohli přijmout stanovisko. Budeme hlasovat 6. května a chci opravdu naléhat na radu, aby eh, nepodepisovala před tímto datem, protože parlament má podle smlouvy určitá práva a je třeba, aby eh, Evropský parlament přeskoumal i zda žádný legislativní akt neporušuje základní práva, tak jak je to stanoveno v Lisabonské smlouvě. Bylo by to velice škodlivé pro vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unii, kdybychom po druhé odmítli dohodu. Podobně jako eh, kolegové, nejsem pro eh, hromadnou, eh, hromadný převod dat, ale pro kontrolu. Nejsem spokojen s tím, co bylo doposud navrženo ohledně řešení těchto potíží. Já si přeji užší spolupráci mezi EU a Spojenými státy. Ale takováto spolupráce se musí zakladat na vzájemném respektu a také respektu občanských práv. Děkuji vám, pane de Rosso. Přejdeme ke Catch the Eye pro nezapsané řečníky předem a pan Christian Preda má slovo. Uh, se Pane předsedo, eh, jak již mnozí řekli dnes, boj proti terorismu je eh, společná úloha v Evropě. Ale stavět se proti USA neodpovídá evropskému projektu a na rozdíl od toho, co řekl před chvílí jeden z kolegů, já se nemyslím, že protiamerický postoj by měl eh, být vnímán jako první den existence Evropského parlamentu. Já si myslím, že ehm, pocity vůči USA by neměly blokovat eh, tento úkol boje proti terorismu. Myslím si, že potřebujeme důvěru ve vztazích s USA. EU a e USA mají společné nepřátele, kteří využívají veškerého nedostatku důvěru, důvěry. Údaje v rámci sítě SWIFT by měly být používány za účelem boje proti terorismu. Samozřejmě existují výjimky například eh, v oblasti mm, přepravy omamných látek anebo zpravodajských služeb. Děkuji. Důvěřujme Američanům. Předávám slovo panu Zebarovi. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já si myslím, že tady je několik věcí, které by měly podpořit partnerství EU a USA. To je základ naší politiky a také bychom měli společně bojovat proti terorismu a měli bychom zajistit spolupráci mezi evropskými institucemi. Je fakt, že na základě Lisabonské smlouvy jsme dostali nové pravomoci. My, Evropský parlament, máme nyní nová práva, která bychom měli využívat ku prospěchu ochrany občanů. Jedním z těchto práv je zajistit eh, také ochranu soukromí a domníváme se, že je nutné zajistit eh, mm, převod specifických eh, údajů a ne hromadný převod údajů. Musíme mít také jistotu, že zde bude vytvořena rovnováha mezi základními právy, že tady bude reciprocita, že bude zajištěna přiměřenost a e, samozřejmě zabezpečení dat. Chtěl bych se zeptat také předsednictví, kde byli zástupci dnes dopoledne, když se diskutovalo o absolutoriu ohledně roku 2008. To byla velmi důležitá kapitola a bohužel předsednictví nebylo zastoupeno. Děkuji, pane kolego. Slovo má pan Bronz. Jednou ze zásadních otázek je, zda hromadné údaje, to je eh, informace o všech lidech, mají být předávány, eh, či eh, zda by měly být z nich využívány údaje o jednotlivcích. Samozřejmě je to i střední cesta mohou být určité skupiny populace, které mohou být ve styku s terorismem čas od času. Například pokud se nějaké hnutí radikalizuje, začne eh, zabíjet, eh, třeba rybáři místo ryb začnou zabíjet lidi. Například pokud starší občané, eh, starší profesoři se začnou zabývat terorismem a zaměří se na své studenty, tak bychom e, i my měli se stát tedy cílem tohoto vyhledávání údajů. E, mohlo by e, se to nazvat také diskriminací, ale já to nazývám zdravým rozumem. Navíc je zapotřebí včas likvidovat údaje o lidech, kteří jsou zcela nevinní, ač patří k těmto skupinám. Děkuji vám, pane Bronci. Slovo má paní Rojtová pane předsedající jedním z velice efektivních nástrojů boje s teroristy je odhalování finančních toků teroristických sítí. levice v únoru odmítla prozatímní dohodu aniž by navrhla jiný vhodný rámec pro bezpečnostní složky a zkomplikovala tím práci policie a justice. nyní musíme spojit síly abychom přijali novou definitivní smlouvu. oceňuji že rada a komise dnes komunikují otevřeně a proto se ptám paní komisařky zda respektive mám pochybnosti zda je nutné převádět ninety milionů dat měsíčně a také se ptám jak se budou naši občané odvolávat u amerických úřadů při podezření na zneužití dat a kdo bude kontrolovat předávané údaje americké vládě myslím že by to měl být spíše nezávislý justiční orgán na základě mezinárodních smluv o vzájemné právní pomoci a nikoliv europol jehož rozhodnutí nelze přezkoumat a nemá ani vhodné pravomoci anebo bychom museli jeho statut upravit. prioritou je boj proti terorismu ale také není možné obcházet chartu základních práv která má garantovat ochranu osobních údajů. věřím že bezpečnou zárukou bude otevření cesty k soudnímu přezkumu ve sporných případech. děkuji za odpovědi. Thank you very much. give the floor. Děkuji, předávám slovo paní Jachtemaki. Vážení kolegové, rozprava dnes ukazuje, že občanská práva a terorismus se těžko dají skloubit. SWIFT, který je dnes opět diskutován, ukazuje jasně na to, že je nutné zajistit práva našich občanů a zároveň investovat do bezpečnosti dnešního světa. Návrh komise Stále zde hovoří o těchto eh, převodech údajů. Eh, bohužel eh, délka archivování je příliš dlouho. Proto mám otázku. Je časově tato bilaterální dohoda omezena a na jaký časový horizont a po jaké době budou vymazávány tyto údaje? Děkuji. Paní Watermano si vzala slovo, nicméně na řadu se dostanou všichni. Takže nyní má slovo paní Jachtemaki. Terorismin vastainen taistelu on. E, boj proti terorismu je velmi důležitý a EU se na ně musí podílet. To ale Eh, není možné na úkor individuálních práv. Respektování lidských práv je jedni, jednou z nejdůležitějších hodnot eh, Evropy a musí být důležitým faktorem i v naší transatlantické spolupráci. Je to velmi důležité, aby transatlantická eh, spolupráce fungovala a musí fungovat oběma směry ve vzájemném respektu. Výměna údajů musí být individuální a já bych také chtěla zdůraznit, že není možné použít boj proti terorismu jakožto záminku eh, k narušování eh, lidských práv. To bychom jinak se nepořídili dobře. Děkuji, paní Medelčeva. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo pane Garigo. Paní Malstrem, chtěla bych poblahopřát k autorům návrhu, která se týká uzavření této dohody ohledně výměny finančních údajů boji proti terorismu. Toto usnesení velmi vyváženě zde uvádí bezpečnost, ale také ochranu dat a dodržování základních práv evropských občanů. A z tohoto důvodu vytvořit evropskou jednotku justiční povahy, která by Eh, získávala a přebírala žádosti ministerstva financí USA, je přístup, který nám eh, připadá vhodný. Také musíme vyřešit slepou oličku z hlediska přiměřenosti a zvláště vyřešit otázku hromadného transferu. Musíme zajistit skutečnou reciprocitu, aby bylo možné pro evropské úřady a také úřady evropských eh, států získat eh, údaje, které jsou uchovávány v USA. SWIFT je určitá demokratická zkouška, kterou musíme všichni složit ve prospěch občanů. Děkuji. Grazie, signora Medelčeva. Děkuji vám, paní Medelčevo. Jako poslední pan Vandenkamp. No? Není zde? Tak není tomu tak, nežádá o slovo. Předáme tedy slovo panu Lopezi Garidovi, který promluví za radu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít eh, odpovědí panu Sýberovi. Eh, ta diskuse, o které eh, hovořil, já jsem na té diskusi byl a i když jsem nebyl oficiálně pozván, tak eh, přece jen jsem, jsem se toho zúčastnila, mohl jsem tam dokonce eh, vystoupit. Možná, možná ne přesně v tom okamžiku, eh, kdy mm, on byl v sále, tak jako například není. Není v sále. A diskuse, která proběhla na toto téma, mě připadá velmi konstruktivní a myslím, že vyjadřuje skutečný duch spolupráce z obou stran lépe řečeno ze všech zúčastněných stran, ze strany eh, parlamentu, komise i rady. Tak jak to také uvedla paní zpravodajka Hennis Plaschart, které za to děkuji, konstatuje, že tady je také spolupráci ze strany Rady i komise, bylo to řečeno veřejně a já jsem tomu rád. Bez jakékoliv pochyby mandát, který navrhuje eh, komise, ústy komisařky eh, Malstromové a nakonec mandát, který schválí Rada, bez sporu bude velmi vážně brát v úvahu eh, obavy, které byly vyjádřeny v Evropském parlamentu a zohlední návrhy, eh, které eh, zazněly ve ze strany parlamentu a jsou vyjádřeny také v návrhu usnesení. Já myslím, že tady je určitá řada problémů, které konkrétně trápí Evropský parlament. A já vás ujišťuji, že tyto problémy, tyto obavy budou jednoznačně zohledněny v hlavních směrech eh, vyjednávacího mandátu, který schválí eh, Rada a to bude respektováno komisí a bude to také zohleděno v dohodě, kterou bude muset podepsat Rada i Evropský parlament. To všechno bude náležitě zohledněno především opakovaný eh, problém v této diskusi, který se týká hromadného předávání údajů. Pan Busutil, Nisipel, eh, Paska, Paška, Svensen, další a další eh, hovořili o této otázce. Já vám všem chci říct, říci, že eh, samozřejmě předávání údajů eh, za jakýmkoliv účelem, eh, předávání údajů všeškerého typu, to jistě takto možné není. Je třeba předávat specificky údaje, které jsou potřebné pro vyšetřování teroristických činů a činů financování terorismu. A navíc ještě je to třeba individualizovat Eh, to znamená, v těch případech, kde jsou odůvodněné eh, důvody se domnívat, že daná osoba eh, má něco společného s teroristickými činy či s financováním terorismu. Čili je třeba, aby zde byl konkrétní účet, účel a aby se to vázalo na určitou osobu. A pak je samozřejmě možné takové údaje předávat. Otázka určitého evropského orgánu, prostřednictvím kterého by se požadovaly takové údaje, to eh, by šlo ruku v ruce s kontrolou využívání těchto údajů. Eh, to všechno by se mělo objevit eh, v dohodě. A to si myslím, že je právě řešení, které by mohlo eh, řešit eh, obavy eh, mnohých poslanců. Dále Počítá se tedy s uchováváním údajů, navrhuje se tady eh, pět let. Jistě zapotřebí stanovit určité alespoň minimální období eh, uchovávání těchto dat, eh, těchto údajů, aby bylo možné efektivně je využívat. Ovšem, mělo by to být co nejkratší možné období a pouze takové období, které je opravdu potřebné za daným účelem, za, za účelem vyšetřování a podobně. Eh, protože jinak by to nemělo ani smysl. Čili eh, určitý účel spojený s určitou osobou a po určitou dobu. Dále je tady otázka přístupu k informacím, možnost opravy či úpravy těchto údajů. Eh, tady například někteří o tom hovořili velmi výstižně. A mohu vám říci, že hlavní směry vyjednávání tak jak to v návrhu eh, komise také je vyjádřeno, to všechno bude skutečně eh, zajištěno. Eh, to znamená právo na přístup k informacím, možnost úpravy a opravy těchto údajů a podobně. To všechno musí být obsaženo v dohodě, kterou podepíšeme. Pak je tady otázka potřebnosti, nezbytnosti a proporcionality. To jsou také principy, které je třeba respektovat. Možnost odvolání Eh, i soudní cestou bez diskriminace eh, bez diskriminace národnosti eh, nebo jakéhokoliv jiného důvodu. Tak, jak to také zaznělo ve obavách vyjádřených poslanci Paškou a dalšími. Otázka reciprocity. Bez zesporu velmi důležitý princip, jak to zaznělo v diskusi. A bude Eh, nutné zajistit naprostou reciprocitu se Spojenými státy. Tak je to také míněno v návrhu hlavních směrů vyjednávání, mandátu před navrženém komisí a tak, jak to také schválí Rada. Tak, jak to také navrhuje paní poslankyně eh, Hennis Plaschart. Já vám jménem Rady mohu zajistit, že schválíme takový vyjednávací mandát, který eh, zajistí, že tato práva evropských občanů budou eh, respektována, že bude respektována listina základních eh, práv evropských občanů. A také, že budou respektována práva v úmluvě o lidských právech, tak jak se k tomu zavazuje také Evropská unie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a paní komisařka má slovo. Vážené poslankyně a vážení poslanci, ano, to, to byla skutečně velice konstruktivní rozprava. Já jsem bedlivě naslouchala všemu, co jste uvedli. Rada se zabývá velkou řádkou těchto otázek. Já si jen pár věcí, abychom hovořili co možná nejasněji. Dojde k revizi ze strany týmu z EU, budou uvedeny určité vzorky a bude třeba zajistit, že um, údaje v těchto vzorcích eh, byly zpracovávány podle našich pravidel. Je rozumné věřit, eh, že tedy tím cílem v dané skupině musí být člověk, který nějak financuje teroristu a eh, nebo je podezřelý z terorismu. Ehm, tyto Údaje také budou zkoumány osobou ze SWIFTu a eh, určitým eh, zástupcem soudní pravomoci, než budou data předána dál. Je třeba zajistit, aby evropští občané měli eh, rovný přístup k právům, k ochraně svých práv, aby zde nebyla žádná diskriminace to je samozřejmě součást ehm, dalšího vyjednávání, takže já teď nemohu hovořit konkrétněji. Ovšem mohu jen potvrdit, že je to velice důležité pro nás ve vyjednávání. Jde nám také o to, aby byla možnost ehm, bránit se, podat ehm, rozpor proti rozhodnutí. My Chceme, aby data byla sbírána jen pro teroristické účely, aby nešlo o masové shromažďování údajů a tato dohoda také zajistí, že Spojené státy díky eh, orgánům zaměřeným na ochranu údajů budou vědět, eh, že je třeba eh, respektovat pravidla se zacházení s údaji. Tato data už jsou zacílená, nejedná se tedy o hromadné údaje bez výběru. Musí dojít k tomu, že vznikne eh, vznikne nějaká obava nebo podezření z terorismu, jedině pak tato údaje mohou být převedeny a posléze budou zkoumány. Budeme se snažit eh, omezovat a zkoumat, jak eh, dále omezit jasně tu definici objemu dat, který bude předáván. Nic už tedy. Nicméně víme, že Orgány Spojených států budou mít přístup k údajům jen pokud zde bude rozumné podezření z terorismu nebo podporování terorismu. Eh, pokud by došlo k nějakému porušování eh, pravidel, tak Evropská unie může eh, jednostranně pozastavit tuto dohodu. Jsem tedy přesvědčena, že můžeme dojít rozumné dohody. Samozřejmě, že to ještě celá řada otázníků, které je třeba řešit, například ohledně ochrany údajů a dalších témat, o kterých jste hovořili. Eh, Amerika prozatím prokázala velice otevřený postoj a chce s námi spolupracovat. A je zapotřebí, abychom společně byli kreativní a snažili se řešit eh, otázky, které jsme nastolili. Vím, že Evropský parlament Eh, nám předložil dotaz. Já doufám, že příště budeme vědět více. Jde také o to, zda máme hledat nějaké jiné řešení na evropské úrovni, nějaké evropské TFTP, evropský orgán. To je velice důležitá diskuze, je třeba se jí dohloubky zabývat. V rámci Evropy samozřejmě, to není součást vyjednávacích dohod. Uvidíme, eh, jak můžeme tedy eh, vyjednávat dále se Spojenými státy ohledně reciprocity. Nicméně jedná se o to, co eh, také rozhodnou členské státy ohledně hm, případného Evropského úřadu, který by se zabýval tímto. A to je paralelní diskuze. A paralelně probíhá také práce, kterou provádí paní Vivian Redding a ta připravuje již mandát na dlouhodobou dohodu na předávání údajů, ochranu údajů, což je věc, která také musí být viděna v této perspektivě. A navíc eh, chci říci, že například islandský vulkan eh, působí spoustu problémů nám všem, jak s dopravou, tak eh, pro vás kvůli hlasování, ale můžete si být jistě tím, že je tu tedy předsednictví, jsme tu my, eh, jsou tu naše služby. Viděli jsme návrh vašeho usnesení, eh, pod kterém se kterým souhlasí čtyři politické skupiny. Pokud odložíme rozhodování na radě, přijdeme o dva důležité týdny, po které bychom mohli vyjednávat. Vidíme, že američané chtějí spolupracovat, jsou ochotní, ale nebude to snadné s nimi vyjednávat a my na to potřebujeme patřičný čas. Chceme dokončit tedy práci co možná nejdříve, ale samozřejmě chceme tu práci vykonat také dobře. Pokud by Evropský parlament mohl hlasovat eh, před eh, prázdninami, bylo by to velice dobré. Prosím, mějte ale pro nás porozumění, protože my jak eh, předsednictví, tak eh, Evropská komise opravdu bedlivě nasloucháme vašim názorům a jak už bylo řečeno, my eh, mm, předáme vaše názory také schůzce ministrů. Děkuji, paní Malstrem. Tím uzavíráme rozpravu a hlasovat se bude při prvním zasedání v květnu. A nyní podle programu se bude Rada a Komise